onorevoli colleghi vážení kolegové tímto končí eh, rozprava o budoucnosti Evropy. To byla poslední rozprava s vedoucím představitelem států či vlád. Já myslím, že to bylo velmi důležité pro nás všechny jako evropské poslance, když jsme se mohli podílet na této přípravné fázi, na tom hledání vizí pro budoucnost Evropy. Já předám ty Eh, výsledky těchto debat na příští radě 9. května v Rumunsku a chtěl bych poděkovat všem poslancům, kteří se účastnili těchto rozpráv, kteří přispěli k tomu, že byly živé, eh, aktivní. Myslím, že to byla pozitivní iniciativa Evropského parlamentu, že jsme ukázali, že Evropský parlament je v srdci demokracie Děkuji, děkuji ještě jednou a přeji vám všem hodně štěstí a úspěchů, úspěchů ve volební kampani a také vám přeji krásné Velikonoce. Uh, uh, uh, Takže ještě předtím, než začneme s hlasováním, mám tady jedno sdělení. Pan David Borelli odchází z nestraných a přechází do ALDE a to s platností od 17. dubna 2019. A teď budeme pokračovat s hlasováním. Takže první na pořadě jednání máme hlasování a vidím, pan, že pan, pan Butikover, chcete něco říct? Máte, máte něco k jednacímu řádu? Prosím, pokud ano, tak vám dávám slovo. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo. Když se podíváme na článek 1 a 115 našeho jednacího řádu, tak bych rád upozornil náš parlament na jednu záležitost, která je velmi závažná pro naši evropskou demokracii. Facebook uplatňoval od začátku tohoto týdne politiku nereklamy, což vlastně omezuje možnosti Evropského parlamentu, stejně také možnosti evropských politických uskupení se prezentovat eh, na Facebooku. A já chci na to upozornit, protože Evropský parlament, komise a rada už napsali panu Nikovi Klegovi, aby vlastně protestovali proti této nové praktice, ale Facebook na to vůbec zatím nezareagoval. Myslím si, že to je zcela nepřijatelné, aby soukromá společnost od někud z nějaké místnosti v USA rozhodovala o tom, jakým způsobem budou probíhat evropské volby. Myslím si, že to zcela arrogantní a zcela nepřijatelné, opakuji. Protože Facebook se snaží vlastně diktovat evropským demokratům, jak mají jednat. To znamená, že já si myslím, že Evropský parlament a politické strany musí na to reagovat, protože my musíme být schopni provádět naší volební kampaň naším demokratickým způsobem. A já bych byl velmi rád a apeloval bych na všechny své kolegy, abychom si proti tomu postavili. To znamená, je velmi důležité, aby evropské strany všechny spolupracovaly, napsali otevřený dopis panu Zuckerbergovi, protestovali proti těmto nastaveným pravidlům. Děkuji, děkuji. Mám tady ještě dvě přihlášení se o slovo týkající se jednacího řádu. A paní Hončtan, máte slovo, prosím, jednu minutu. Thank you very much. Dear colleague. Děkuji, kolegové. Mnozí z vás se ptají, proč distribuji, tedy tady rozdávám tyto uh, žluté narcisky. Mnozí z vás už je dostali. Prosím, poslouchejte, aspoň vteřinku. 19. dubna máme výročejí e, eh, povstání varšavského geta. A ve Varšavě si připomínáme tento den těmito květinkami, těmito květy, protože tisíce lidí rovněž ve Varšavě a tam je e, nosí takto na klopě. Vyšleme prosím jasný signál, že společně pamatujeme, uctíváme tuto památku a že nepřipustíme, aby se takový horor znovu opakoval. Děkuji, kolegyně. Myslím, že jsme e, to vzali na vědomí. Ano, myslím, že tohle si zasloužilo naši pozornost. A ještě máme jednu poznámku, a potom eh, budeme hlasovat. Děkuji, pane předsedo. Co se týče složky INTA, ta byla vyňata, takže bych chtěla využít této minuty, abych po 30 letech poděkovala za spolupráci v tomto parlamentu, protože co se týče hlavně obchodních otázek, v posledních měsících, v posledních letech se nám podařilo opravdu dosáhnout mnohého. Pamatuji si, že když jsem začala, bylo nás 12, teď je nás 28. Pamatuji si, že když já jsem začínala, tak ani nebyl žád, nebyla žádná místnost na plenární zasedání. A rád bych poděkovala dolnímu Sasku a Německu za to, že já jako nenarozená v Německu přišla jsem v 25 letech do, do Německa a mohla jsem 30 let sloužit Německu a to je opravdu evropské a já za to děkuji a přeju všem následovníkům opravdu popřát co nejlepší. Dámy a pánové, buďme hrdí na to, co jsme společně dosáhli. Děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji srdečně za všechno a doufám, doufám, že existuje i život po službě v tomto parlamentu. Thank you, let me also wish you Děkuji. Dovolte mi rovněž vám popřát hodně zdaru. A poslední řečník, pan Castaldo, a pak už budeme opravdu hlasovat. Děkuji, pane předsedo. Já mám poznámku podle článku 136 a 137. Dnes budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který zcela upravuje eh, jednací řád, kdy návrhy by se přijímaly jednoducho prostou většinou. To je třeba pro interpretace. Ale eh, tady tento stejný návrh nedostal absolutní většinu v lednu a teď je tady otázka, že to by vedlo nejenom k různým interpretacím, ale také k velmi eh, diskrečnímu posuzování. Jaké budou parametry pro to, abychom stanovili jasný charakter pro vytvoření politické skupiny, společná politická orientace. Kdo bude rozhodovat, že něco takového bude drženo? Bude to předseda Evropského parlamentu sám nebo se souhlasem konference předsedů? Bude se to dělat většinou, konsensem? Jaké budou dopady eh, v posouzení nesplnění a konečně, jaké budou právní opravné mechanismy. Nedostal jsem odpověď na žádnou z těchto otázek a opět jsme na konci mandátu a takto velmi uspěchaně tady měníme pravidla, měníme jednatý řád k velmi citlivé otázce. Tento návrh nejenom ponechává důležitou legální otázku otevřenou, ale úplně ohrožuje demokratické fungování naší sněmovny. Toto hlasování představuje skutečně útok na demokracii a já vás prosím, abyste se ke mně připojili a odmítli to. Řekněte ne tomuto výkladu, řekněte ano demokracii. Děkuji mnohokrát. Pane Castaldo, my jsme dodrželi jednací řád já nebudu zmiňovat ustanovení 3 až 4 článku 2 až 6. Tady proběhla, proběhlo to náležitě, takže my přistoupíme k hlasování. První je článek 32.5, první pododstavec, a je to tedy výklad článku 32 odstavec 5 prvního podstavce druhé otázky jednacího řádu. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. The vote is closed. Eh, končím hlasování a je to přijato. Nyní pojďme dále a to je zpráva pana Koral. Protokol k dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích mechanismus pro učení státu příslušného pro posuzování žádostí o azyl a o systému Eurodac. Opět tohle je jmenovité hlasování, zahajuji nyní. Končím hlasování a je to přijato. Dále Dan Nika, zavedení programu Horizont Evropa, stanovení pravidel pro účast a šíření výsledku. Hlasujeme o textu jako celku. Pozměcí návrh 2 a 3. Kdo je pro, proti? Drželi se. Přijato. Návrh 203 CP2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále článek 3 odstavec 2 bod B, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se a to je přijato. Další odpadá. Dále 205, návrh 205, kdo je pro, proti, drželi se a je to zamítnuto. 203 CP4 výboru. Kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Dále 207. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A to znamená, že jdeme k 203 CP5. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže další odpadá. Článek 6, odstavec 1, návrh 208. Kdo je pro, proti, drželi se? It has been uh, rejected. Zamítnuto. Dále. Článek 6, odstavec 7, 209. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Kdo je pro? Končím hlasování. A to je zamítnuto. Takže Hlasujeme 203 CP6 zvednutím ruky. Kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Dále, článek 6, odstavec... Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Ne, hlasujeme o návrhu 66 CP1 zvednutím ruky. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 CP7D a 66 CP2D kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 210. Jmenovité hlasování. Ne, promiňte. To je zamítnuto, 200 je zamítnuto, takže 203 CP8 zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, bod odvodnění 3, 212 jmenovité hlasování, končím hlasování a je to Zamítnuto. Takže hlasujeme o návrhu čísla 4, 230 P9 zvednutím ruky. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme teď jmenovitým hlasováním o návrhu komise. Končím hlasování. A je to přijato. Blahopřeji. Pojďme dále. Zpráva Christian Eller, program, kterým se provádí program Horizont Evropa. Hlasujeme o návrhu 299, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 300 jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Hlasujeme o návrhu komise jmenovitým hlasováním zahajuji. Končím hlasování. A je to přijato. Nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení, návrh 301, jmenovitým hlasováním. Končím hlasování. A je to přijato. Blahopřeji. Nyní pojďme dále. Zpráva pana Danteho. Dozor nad trhem a soulad výrobků. To je hlasování návrh 214. A omlouvám se, pan Zulo tomu něco má? Pan Zulo, omlouvám se, neviděl jsem vás. Máte slovo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane zpravodaji, vážení kolegové, vzal jsem si slovo, protože v aule je možnost hlasovat podle článku 59 bod 3 jednacího řádu. Chtěl bych říci, že možnost, aby se na etiketě uvádělo původ produktů, Eh, odrazuje proti mm, nekalé konkurenci. Dohoda byla dosažena v rámci trialogu o konformitě produktů a ale eh, také je to změna eh, balíčku z komise, kde je uvedeno made in tím pádem nebude tam náležitá ochrana takzvaného toho principu made in a to je přitom velmi důležitá ochrana pro naše podniky a občany. Tento parlament několikrát bránil označování made in a já doufám, že to udělá znovu. Děkuji. Pan zpravodaj by si teď rád vzal slovo také na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že my se stavíme proti této žádosti. Možná pan poslanec Zulo nebyl e, přítomen na trialogu a nezaznamenal ty potíže, které jsme měli při dosažení dohody, jako je tato po mnoha letech, abychom konečně zajistili dozor nad trhem a ne jako dnes máme trh, kde je 32% hraček v nesouladu, 50 elektrospotřebičů, které nejsou v souladu s normami. My jsme velmi usilovně pracovali na tomto textu a tento text byl odhlasován kladně eh, i italskou, italská vláda ho podpořila na radě, takže já věřím, že pan poslanec Zulo a skupina EFDD, pokud chce podpořit Made in, tak by to mohla udělat v textu, který je momentálně rozpracován na radě. A mohli by také to říci panu ministru Dimájovi, který se na tom podílí. Takže my rozhodně navrhujeme odmítnout návrh, který tu byl přenesen. Děkuji panu poslanci Dantimu a nyní tedy hlasujeme o návrhu pana Zulo. To je nejprve hlasovat o jednotlivých návrzích zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se a to je zamítnuto. Takže hlasujeme o 214 jmenovitým hlasováním. Zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to přijato. Takže Evropský parlament tím dokončil první čtení a blahopřeji. Nyní pojďme dále. Zpráva Kristel Šaldemoze podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. Meto jmenovité hlasování, návrh 142 zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to přijato. Tím tedy Evropský parlament dokončil první čtení. Blahopřeji. A nyní zpráva pana Daltona lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele. Vidím, že se hlásí paní poslankyně Tun. Máte slovo na jednu minutu. Bohužel tato směrnice neřeší palčivý problém dvojí kvality produktů a musím se k tomu znova vrátit obsahuje otevřený produkt výjimek, který umožňuje prodávat produkty různé kvality ve stejném balení a spotřebitel musí znovu a znovu dokazovat, že s ní bylo neférově zacházeno. Máme tady eh, mnoho poslanců z 25 členských států, kteří podepsali pozměňovací návrh, který zakazuje tuto praxi, tak já prosím, abychom hlasovali o návrzích jednotlivě. Je tady 38 poslanců, kteří toto podporují. Prosím, pokud ano, tak si stoupněte. Poslanci, kteří podporují tento návrh, prosím, aby se postavili. Takže já myslím, že tu máme větší podporu než 38 poslanců, takže můžeme o to hlasovat. Pan Dalton, prosím, na jednu minutu máte slovo. Děkuji, pane předsedo poslanci a poslankyně. My jsme strávili tak dlouhou dobu na dosáhnout dohody. A tohle je něco, na čem se všechny, eh, všechny skupiny zrodily na té dohodě. Máme tu nová pravidla o dvojí kvalitě, které řeší tyto eh, otázky, problémy. Jakékoliv pozměňovací návrhy naprosto zničí, usmrtí tuto dohodu. A přitom se jedná o aky pro spotřebitele v řadě oblastí, která prostě zajde na úbytě. Takže prosím, podpořte tuto dohodu, ať eh, tento zákon vstoupí v platnost co nejdřív. Děkuji, pane Dalton. A nyní předložím hlasování. Návrh paní Tun, jmenovité hlasování. Hlasujeme. The vote is closed. Konec hlasování. And that has been rejected, uh, colleagues, so we will... Zamítnuto. Takže nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1.1.1. Jmenovité hlasování tedy budeme hlasovat 1.1.1. The vote is closed. Konec hlasování. That has been adopted. Schváleno. Takže Evropský parlament tím ukončil své první čtení. Blahopřejeme, pane Dalton. Budeme pokračovat dál zpráva Ajuso o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik potravinovém řetězci, to je jediné hlasování. 171 hlasujeme. Konec hlasování. Bylo schváleno. Blahopřejeme kolegyni Ajuso. A nyní budeme hlasovat o zprávě Degrantes Pascal, dodatková ochrana osvědčení pro léčivé přípravky. A mám za to, že pan de Grande si chtěl vzít slovo. Je to tak? Není. Nepotvrdilo se. Takže budeme hlasovat této dohodě jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pan Pascal de Grandes si teď chce vzít slovo, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Velmi stručně chci poděkovat tomuto parlamentu za tento výsledek, protože jsem si jistý, že zlepší situaci v Evropě. Děkuji také stínovým zpravodajům za jejich velmi dobrou spolupráci. Bylo to náročné. Věděli jsme, že to bude náročné, ale tak jste velmi pomohli ke získání tohoto koncenzu. A také chci poděkovat tomuto parlamentu, ze kterého odcházím po 15 letech. Děkuji, děkuji, děkuji opravdu všem všem, nezávisle na tom, z jakého politického uskupení jsou. Děkuji jim za jejich, jejich spolupráci. Děkuji za to, že jsem mohl pracovat pro Evropu, o které jsem vždy snil a která mě nikdy nepodvedla. Děkuji, děkuji všem, se kterými jsem spolupracoval v posledních letech. A já opravdu si vzpomínám na všechny, na všechny. Děkuji Aně, Mercedes, Alexandře, děkuji, děkuji všem a s Bohem. Mám si to už vzít? Mr. De Grandes Pascal. Pane Grandes Pascal, já rovněž přeji hodně zdarou, blahopřeji, že Evropský parlament tím dokončil první čtení k vaší zprávě. Nyní zpráva pana Saliny o kosmický program Unie, agentura Evropské unie pro kosmický program, komisařka Pěnkovská si chce říct slovo za komisi. Prosím, děkuji. Je to důležitá složka, která ukazuje náš záměr zachovat a posílit evropskou pozici jako druhá nejvýznamnější kosmická mocnost. Eh, a komise k tomu má několik prohlášení týkající se konfigurací SST, podílu členských států, implementační akt, přístup eh, k aktu, Kopernikus tržní, tržní Eh, rozvoj a tento text dáme k dispozici službám Evropského parlamentu. Děkuji, paní komisařko. Kolegové, přistoupíme k hlasování. Pozněcí na 230, kde pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno 229, jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Přistoupíme dál. 2.8, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. A nyní návrh komise jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno, blahopřeji pana Saliny. Nyní zpráva paní Mlinar, program Digitální Evropa na období 2021 až 2027. Paní komisařka se chce vzít znovu slovo, prosím, děkuji. Pane předsedo, toto hlasování se týká závazku implementovat eh, to budování kapacity infrastruktury ve strategických oblastech, například umělá inteligence, kyberbezpečnost a samozřejmě to podpoří také digitální vnitřní trh. Komise si však vše prohlásit následující. Nemůžeme souhlasit se změnami týkající se transferů zdrojů alokovaných členským státům v rámci sdíleného řízení. Tyto změny totiž nadnází, nadnáší otázku kompatibility s dalšími návrhy. A komise chce zajistit horizontální přístup této otázce v kontextu příštího víceletého rámce. Děkuji. Děkuji a budeme hlasovat 206 pro, proti, drželi se. Schváleno. Budeme hlasovat o návrhu komise jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato, přijato. Gratulujeme paní Minard. A v tuto chvíli tedy hm, přecházíme ke právě program Fiskalis pro spolupráci v oblasti daní pana Svena Gigolda. A a 4 vlastně hlasujeme tak, jak to předložil výbor, takže hlasujeme prosím, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak e, návrh komise, hlasujte, kdo je pro, kdo je proti, jako konec hlasování tedy, přijato. Tak a teď pana zpráva, zpráva pana Herbrandyho, program pro životní prostředí a oblast klimatu. Paní komisařka se hlásí o slovo, prosím, máte slovo, děkuji. Co se týče tohoto legislativního návrhu, tak přichází velmi včas v době, kdy evropští občané, hlavně mladí občané, v podstatě protestují a chtějí, aby se udělalo více pro životní prostředí a klima. To znamená, že tady tato regulace je velmi dobrým signálem, který vysíláme. Nicméně Evropská komise tady má tři zásadní sdělení. Litujeme toho, že spolu zákonodárci, zákonodárci chtějí to life logo, protože tady hovoříme o horizontálním přístupu, protože jsme řekli, eh, jaký je náš tedy postoj k těmto dlouhodobým logům. Dále, co se týče ospravedlnění vlastně té takzvané justification procedure a za třetí Evropská komise komise říká, že to otevřené trvání v podstatě eh, chce abychom mohli pro další víceletý finanční rámec mohli počítat vlastně s pokračováním tohoto programu. Děkuji, děkuji. Takže co se týče 105 CP1, návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 108, jmenovité hlasování, hlasujte prosím. Konec hlasování. zamítnuto, takže pokračujeme 41. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 109. Hlasujte, kdo je pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tudíž hlasujeme o 42, takže kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 110. Kdo je pro? Hlasujte, prosím. Konec hlasování jmenovité hlasování, zamítnuto 111, jmenovité hlasování, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto 112, hlasujte, kde pro, kde proti. Zdrželi se, zamítnuto 105, CP4, kdo je pro, proti. Zdrželi se, přijato 113, kde pro, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 51 CP, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 CP, 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 106, e, kdo je pro, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 107 Jmenujte hlasování, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže návrh komise v tom závěrečném znění hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato, přijato. Gratulujeme panu Herbrandimu. A dále máme zpráva Weidenholzera a Hautala, program Spravedlnost. 78 CP1, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 78 CP2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 78 CP3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 78 CP4, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 78 CP5, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 78 CP6 ve dvou částech, takže první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. A teď hlasujeme o celém návrhu, jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Kolegové, ještě před poslední zprávou, to je vlastně naposledy, co předsedám hlasování, tak bych vám rád poděkoval vlastně za poslední léta, kdy jsem spolupředsedal. Přeji opravdu všem mnoho štěstí, všem těm, kteří kandidují i těm, kteří nekandidují. A teď budeme hlasovat. Thank you, colleagues. Děkuji, kolegové, ten aplaus byl pro vás. A teď zpráva paní Valero, program práva a hodnoty. Máme tady 116, hlasujte jmenovité hlasování, konec hlasování. Zamítnuto. Co se týče 115, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Takže hlasujeme jmenovitě o návrhu komise. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Tak máme tady mnoho meziparlamentárních delegací a máme tady k tomu jednu věc, co znamená delegace, delegace, které jsou také přidružené výborům a také e, dalším multilaterálním parlamentním schromáždění a máme tady vlastně návrh konference předsedů, originální text, kdo je pro, takže co se týče 1b, takže ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Takže, takže ne, ověříme si to, dobře, takže hlasujte, prosím. Konec hlasování. A to bylo přijato. Takže hlasujeme o návrhu rozhodnutí. Prosím, kde pro, kde proti, zdrželi se. Přijato. Děkuji, děkuji kolegové a za minutu začne vysvětlení hlasování a byl bych velmi rád, kdo se tedy tohoto vysvětlení nechce účastnit, aby opustil plenární místnost. Vážení kolegové, ještě jednou zřádám vás laskavě, abyste v klidu opustili eh, naše zasedání, aby ti, kdo chtějí přistoupit k vysvětlení hlasování, měli možnost začneme za minutu. Uh, Takže ještě jednou děkuji těm, kdo opouštějí sál. Přistoupíme k vysvětlení hlasování. První zpráva Dan Nika, zavedení programu Horizont Evropa, stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků. A jako první se přihlásila paní Majer na jednu minutu. Paní Majer, ještě chviličku vyčkejte, ještě jednou velmi laskavě a zdvořile prosím kolegy, aby opustili sál. Jistě se o ty dojmy můžete podělit až venku. Paní Majer, máte slovo. Děkuji ještě jednou. Odliv mozku, to je něco, co prožíváme a hovoří o tom i výzkum Univerzity Cambridge. A velmi obtížně se to eh, měří, protože my potřebujeme evropské prostředky, aby přitáhli eh, lidi ke spolupráci a nejlepší vědce. Ale Horizon 2020 také znamená, že budeme budovat třeba efektivní, levné eh, baterie, kdy tady můžeme mít nové fotovoltaické energie. A my jsme dnes debatovali následující program Horizont Evropa 2021 až 2027. Já chápu, že pro britskou vládu je to ještě hodně do budoucna, protože britská vláda to momentálně bere z hodiny na hodinu, ale v rámci EU či mimo EU musíme být součástí Horizont Evropa. Chceme zajistit důležitý jistý výzkum a víme, že reputace se snadno ztratí a obtížně získá. Pan Palmer, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Financování Horizon skutečně je velmi důležité pro nás region. 110 milionů eh, je vyčleněno na podporu univerzit a další velké částky jdou na podporu podniků v našem regionu. A to jsou evropské částky, které jasně podporovali celý region a hospodářské oživení a také věnovali pozornost pro eh, aspektům, jako je vzdělávání dospělů. Nyní britská vláda musí tyto programy nahradit libru za libru. Nic jiného není možné akceptovat. Jestliže najdou miliony na Brexit bez dohody, musí ty miliony najít také na doplnění financí pro tento projekt. Všichni v našem regionu musí získat spravedlivý podíl na naší budoucnosti. Děkuji panu poslanci Palmerovi a dále má slovo pan poslanec Deva. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Horizon 2020 byl mimořádným výzkumným nástrojem po dlouhou dobu a protože to je naposled, kdy asi vystupuji v tomto parlamentu, tak bych chtěl říct, že výzkumná činnost pod Evropským parlamentem a všichni ti lidé, kteří se e, tady na tom podíleli na vytváření mimořádné legislativy na podporu výzkumu, byli opravdu úžasní. Chtěl poděkovat Benu Harberovi, Renan Price, Su, Lin Guy, Leonhard Kabir, Armand Antonian, Edward Robinson and Daniel Howard. They have made a significant Tito všichni výrazným způsobem přispěli k práci tohoto parlamentu během posledních 20 let, kdy spolupracovali také se mnou. Děkuji, pane Devo. Dále pan poslanec Scheinfeld, jedna minuta. Evropa eh, sam... Děkuji. Děkuji mnohokrát a hovoříme o Evropě. Myslím si, že i ten název hned samozřejmě zrcadlí ty ambice a naše cíle, to znamená spojená Evropa, ambiciozní Evropa, konkurenceschopná Evropa, která bude aktivní na celosvětových trzích, aktivní, inovativní Evropa. To znamená, že ten program opravdu si zaslouží naší podporu a ne pouze tady v rámci tedy toho návrhu komise a těch miliardových sum, protože Evropský parlament chce tady dosáhnout výše 120 miliard. Chci říci, že to je program, který samozřejmě se dívá do budoucnosti, ale v první řadě samozřejmě se tady vyzdvihuje právě role malých a středních podniků, například 70 prostředků

Pan Kaputo na jednu minutu. Grazie, grazie, prezident. Děkuji, vážený pane předsedo. Nové nařízení Horizon 2020 bez pochyby představuje velmi důležitý a nejvíce ambiciozní program v oblasti výzkumu a vývoje, jaký jsme tady kdy měli. Eh, je tedy velmi důležité říci, že 35 se bude investovat do technologií zaměřených na boj se změnami klimatu. Máme tady velké částky vyčleněné na období 2021 až 2007. Podporujeme tady ten přístup takzvaný mission-based a máme tady jasné cíle, třeba urbanistická dekarbonizace, což je něco, na co se trošku zapomínalo v horizontu 2020 a tím budou plněny konkrétní cíle v oblasti změn klimatu. Je potřeba, abychom měli k dispozici takový nástroj, který zajistí, že se na trh dostanou opravdu ty nejslibnější technologie a budou podpořeny ty startupy a ty podniky, které jsou nejvíce inovativní. Tím ale jedna negativní věc, kterou si říci. Dohoda eh, také tady hovoří o financování pro fosilní paliva a já myslím, že možná to jsme měli lépe ošetřit s ohledem na budoucí generace. Děkuji, paní poslankyně Kosta. Já se omlouvám, říká pan předseda. Velice se omlouvám. Samozřejmě, že vás velmi dobře znám, ale já prostě... Takže paní poslankyně Kosta, ano. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to je velmi dobrá zpráva, že byl byla schválena, i když třeba zatím je to prozatímní dohoda, že tady bylo schváleno 120 miliard euro, což je návrh eh, parlamentu a já doufám, že ministři to podpoří a dodrží, protože tady opravdu Tady jde o podporu inovací a konkurenceschopnosti Evropy a zejména mě těší dvě konkrétní věci. Jednak eh, konstatujeme, že tam byly začleněny sociální a humání, humanistické vědy do eh, toho příslušného pilíře. Bylo by opravdu podivné, kdyby tady tohle nebylo začleněno do vědeckého výzkumu a do jednotlivých témat. A druhá věc, eh, Dosáhli jsme velmi důležité věci díky výboru pro kulturu. Dosáhli jsme tam začlení důležitého klastru, který se jmenuje Kultura a inkluzivní společnost. Bude tam 1,5 miliardy a 50% bude na kreativní e, subjekt a 30% bude na novou oblast Cloud Cultural Heritage, což je důležitá výzva v oblasti záchrany kulturního dědictví a tím určitě posilujeme evropský projekt. Děkuji pan Hanan na jednu minutu. Děkuji. Kde jsme vzali tu myšlenku, že politici a úředníci jsou nejlepší, kdy nejlepší, kdo mohou rozhodovat o tom, kam mají jít financování na výzkum. Já jakožto žurnalista vždycky jsem se setkával s různými lidmi, kteří propagovali ten či onen program a nevzpomínám si na to, který skutečně přinesl nějaké výsledky. Ty velké průlomy Eh, třeba mobilní telefony eh, nebo vyhledá, vyhledávače a tak dále. To všechno byly věci, které nezávisely na žádných eh, vládních penězích. Takže my jsme se teď dostali do jakéhosi smutného kruhu. Samozřejmě, že oni pak řeknou, že je to dobrá myšlenka, protože oni přijímají ty peníze. Ale je tohle skutečně nejlepší způsob, jak nakládat s omezeným rozpočtem? já jsem pro, abychom vynakládali prostředky na vzdělávání, ale když slyším poslance této sněmovny, kteří říkají, že eh, úspěch je měřen velikostí rozpočtu spíš než výstupy, tak nevím, jestli máme dobře nastavené priority. A teď pokračujeme se zprávou Kristine Ever. Takže program, kterým se provádí program Horizont Evropa, bude opět hovořit pan Hanan. Prosím, máte jednu minutu. Děkuji, děkuji. To je vlastně naposledy, co hovořím a rád bych poděkoval vám, eh, všemu personálu a také všem tlumočníkům, kteří nám pomáhají. A také chci říct, jak jsem frustrovaný. Frustrovaný tím, že v podstatě dva roky po těch eh, v volbách, po referendumu jsme v podstatě v té absurdní situaci. Děkuji, děkuji, pane Hanane a pokračujeme se zprávou pana Nikola Dantyho dozor nad trhem a soulad výrobku a mám tady jednoho řečníka paní Mici. Mr. President, <clears throat> meta konsumaturi jixtru prodotti ġodda bħal artikli Pane předsedo, nové výrobky, například kosmetické produkty, musí být samozřejmě bezpečné, ale ní tomu tak vždycky, protože hm, často produkty, které si kupujeme, jsou vlastně rizikové, jsou nebezpečné. A já si myslím, že na trhu je třeba zajistit prodej pouze bezpečných produktů, ať už jsou tedy vyrobené kdekoliv. To znamená, potřebujeme pravidla pro dohled a soulad. Potřebujeme zajistit, že všichni prostě dodržují standardy, které byly stanoveny. Potřebujeme evropskou legislativu, která bude schopná chránit své spotřebitele, kteří si kupují výrobky, které by mohly představovat určité riziko. A proto jsem hlasovala pro, protože vím, že jde o legislativu, která podporuje bezpečnost a ochranu spotřebitele, tak aby náš společný trh byl bezpečnější. Tato nová legislativa podporuje a chrání zdraví spotřebitelů. Děkuji, děkuji. Samozřejmě teď budeme hovořit o modernizaci právních předpisů EU Daniel Dalton. Jeden z největších problémů ochrany spotřebitele je prostě nemožné, když někdo nemůže získat lístky, protože skoupí internetové boxy a potom je prodávají dál za nafouklé ceny. Takže na úrovni členských států je důležité přijmout nějaké kroky a já vítám eh, ty, kdo eh, chtějí novou, eh, nové pra, zákony na této úrovni. Jedním způsobem, jak to řešit, je zavést opatření, která zabrání sekundární prodeje eh, lístku, které se najdou přes eh, eh, vyhledávače, jako je Google. Právě dneska jsem si hledal různé umělce a Viagogo prostě bylo vždycky první ve výsledcích, jakožto oficiální site, který, před oficiálními místy, které prodávají ty lístky. Takže já žádám, aby se to napravilo a aby fanoušci měli lepší podmínky. Děkuji. Pan Pospíšil. pane předsedající Já jsem nakonec po velkém váhání podpořil eh, tento návrh, který bohužel nedokonale bojuje proti dvojí kvalitě eh, potravin

Uh, Děkuji. A následuje další zpráva kolegyně Ayuso o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika potravinovém řetězci. Pan Sosněř má slovo. Certifikování bezpečenstva jakichś produktů má sens tylko wtedy, kiedy organ certyfikujący... Certifikace produktu má samozřejmě smysl, ale je to také propojené se zodpovědností za tento certifikát, protože pokud chceme zodpovědnost, tak musíte mít někoho, kdo tu zodpovědnost na sebe vezme a můžete ho také žalovat. A Teď v podstatě jde o to, jakým způsobem se spotřebitelé také mohou bránit a jakým způsobem ale také reagovat, kdy to hodnocení nebylo provedené správným způsobem, protože velmi často máte prostě studie, ze kterých ale nevychází žádné jaksi jasné závěry. To znamená, velmi často hovoříme prostě o doporučeních, jak si co jíst, co nejíst. V tom z té zprávě je to prostě tak velmi obecně popsáno na ně, v některých částech. Všechno jak si směřuje k tomu, aby všechno bylo jaksi skvělé, dokonalé, ale v podstatě není tady žádná smysluplná regulace a proto jsem byl proti. Děkuji. A poté se ještě podíváme na zprávu pana Chrandese Pasquala, dodatková ochrana osvědčení pro léčivé přípravky a bude hovořit pan Faria jednu minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedu. 70% léčivých přípravků jsou generické léčivá, léčivé přípravky, které jsou vyrobeny na území Evropské unie a tento trh musí i nadále růst, protože chceme samozřejmě uspořit náklady a jsem proto také hlasoval pro tuto zprávu, protože si myslím, že tyto doplňkové certifikáty jsou něco, co je dobré, protože to také podporuje také zaměstnanost našich občanů a to samozřejmě znamená, že hovoříme o něčem, co je vyráběno v Evropě, znamená to, že tady zajistíme bezpečnost a spolehlivost těchto výrobků. Můžeme tím také uzavírat různé mezery, které v tuto chvíli existují a je třeba se podívat samozřejmě také na výrobky ze třetích států. Ty musí samozřejmě odpovídat naší osvědčené praxi, našim standardům a ty výsledky, které v, které v těchto chvíli dosahujeme, jsou velmi dobré, ale říkám, potenciál zlepšení je tady rozhodně existuje. To znamená, můžeme do budoucna počítat s tím, že do toho budou spadat ještě další výrobky. Je to velmi dobrý, pozitivní základ a my musíme tu naší současně existující síť ještě podporovat. Jsem pro. Děkuji, děkuji kolego. Pan Kaputo, máte slovo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Nové nařízení o e, e, certifikaci, které jsme odsouhlasili, tak pomůže novým farmaceutickým firmám, aby mohly expandovat v oblastech, kde je růst a by se i zvýšily jejich výkony a pracovní místa. Takže s evropskými podniky. Ty jsou přece vystaveny velké konkurenci ze strany mimo evropských konkurentů a ty nepodléhají stejným normám, stejným. E, takže je třeba Eh, s těmito třetími zeměmi mít tyto dohody. A nová norma i dá eh, výrobcům generik eh, podmínky, aby mohli vyrábět generika i k těm lékům, které zatím jsou chráněny a i za účelem tedy pouze vývozu mimo EU a to nikdy neexistovalo. Takže je to velice výhodné pro celou ekonomiku, pro celý farmaceutický sektor, eh, mm, mm, odvětví, které bude moci se dostávat na nové, eh, nové eh, trhy, kde se ignorují patenty. Děkuji a přerušíme až do tří hodin.